učinit tři oznámení. Pokud jde o rozhodnutí několika výborů zahájit meziinstitucionální vyjednávání podle článku 69c odstavce 1, jak bylo oznámeno v pondělí při zahájení eh, plenárního zasedání 16. dubna, obdržela jsem žádost o hlasování podle článku 69c odstavce 2 od SD, GUE, NGL a Zelených eh, na základě rozhodnutí výboru ITRE zahájit eh, vyjednávání mezi institucemi na základě zprávy o evropských eh, podnikatelských statistikách pana Levandovského. Také jsem obdržela žádost o hlasování